Prosím místa. La séance est ouverte. Zahajuji tímto naši dnešní schůzi. Les interprètes ont une... Tlumočníci mají prohlášení, které chtějí přečíst. Upřesnili, upřesňují, že tlumočení bude ukončeno přesně v 10.30, takže musíme být striktní a dodržovat skutečně časy. Náš protest proti zhoršování pracovních podmínek pokračuje již 24. dnem. Administrativa EP nadále odmítá přistoupit ke skutečnému řešení sporu, právě naopak přitvrzuje postoj. To nás vede k tomu, abychom neposkytovali tlumočení nad rámec doby plánované schůze. Pokud jde o program, pokud nemáte námitky, tak můžeme program považovat za schválený. Bude se konat mimořádná schůze výboru budget a ekon 2. července ve Štrasburku ohledně investic v Evropské unii. A nyní bych vám chtěl, vás chtěl upozornit na studii, kterou jsme objednali o o tematické oddělení, abychom se zabývali možností rozšíření účtování poplatku prostřednictvím některých agentur na základě výběrového řízení. Byla vybrána agentura Deloitte, která dnes nám tuto studii bude prezentovat. Chtěl bych zde přivítat experty ze společnosti Deloitte, kteří nám představí výsledky tohoto výzkumu pana Thierryho a Šubroka, Matěje Soniera a Žana Žaka Lenona. Takže dám slovo našemu stálému zpravodaji Jensi Gajerovi, aby udělal krátký úvod, ještě než dám slovo expertům ze společnosti Deloitte. Ano, děkuji, pane předsedo. Otázka financování agentur, to už se zabýváme, už odedávna Měli jsme tam různé eh, návrhy, jak tedy řešit, pokud jde o situaci příjmu agentur, co se ještě může zachránit. Tam jsme o tom jednali v Alicante a, a tajemství tedy eh, aby vlastně se ty peníze, těmi penězi neplýtvalo, aby byly využívány racionálně a sami, samozřejmě zase aby některé jiné agentury eh, mohly nabízet služby, které vlastně slouží k refinancování agentur. A tyto poplatky by mohly sloužit k refinancování agentur. Podle rozpočtu Evropské unie rozpočet agentur je relativně nízký, ale samozřejmě, když se volá po úsporách eh, EU, tak vlastně vždy se nejdříve díváme na agentury, protože jí říkají, že je jí hodně a že vlastně veřejnost ani přesně neví, co které ty agentury konkrétně dělají. A takže moje politika jako stáleho zpravodaje pro agentura je trošičku snižovat ten tlak a snažil jsem se společně s agenturami hledat tedy cesty, jak vlastně by se mohly snížit příspěvky z evropského rozpočtu, aby vlastně se otevřela možnost nových příjmů pro agentury. Aby se toto prohloubilo, tak jsme zadali tuto studii a pověřili jsme společnost Deloitte, aby mm, ve spolupráci s tedy prokázali svoji expertizu, takže jsem rád, že dnes ráno mezi námi zde jsou a že nám prezentují výsledky své studie. Předseda, děkuji, pane zpravodaji. A nyní dávám slovo expertům, možná panu Thierrymu van Šubrukovi, aby nám prezentoval výsledky studie. Uh, chair, thank you very much. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji, pane Gajere, za úvod k naší studii, jejíž závěry vám chceme prezentovat. E, týká se 33 decentralizovaných agentur, které mají příjmy zhruba 3 miliardy. E, jaká, jak to v současné době je, zajímají nás tedy jejich výdaje, příjmy a budeme se bavit také o jejich budoucnosti Eh, naše závěry se také eh, založeny na interview eh, s několika, s několika institucionálními stakeholdery, literární, tedy literární průzkum. Dále jsme dokončili přehled 24 z 33 z těchto agentur a máme 6 případových studií. Zjistili jsme, že studie eh, provádějí dvě, dva typy činnosti. Jednak jsou to autorizace, certifikace, schválování, registrace nebo výjimky. To jsou ty, které mají své eh, příjmy a to je vlastně zhruba 34% jejich, tedy eh, jejich příjmů, čili něco přes 1 miliarda. Čili toto je jejich potenciál pro externí eh, financování, ale domníváme se, že eh, tady je podměrně slušný potenciál a samozřejmě eh, je to rozdíl od těch, které žádné takovéto licenční a podobné poplatky vybírat nemohou. Čili jejich celkový příspěch do rozpočtu je asi 1,8 miliardy, pak máme jako Eh, kofinancování ze strany členských zemí a eh, pak máme ještě dva další eh, poměrně malé zdroje. Pak tady máme druhé, nebo respektive druhý typ činností a to jsou poplatky za prokázané služby, čili to je koordinace, poskytování odborných znalostí, informační systémy a tak dále. 19 agentur eh, nyní se zabývá možností, eh, že by začaly vybírat eh, platby za tyto služby, ale de facto v současné době pouze čtyři z nich to skutečně dělají CDFO, za EMA, Eurofond. Důležité je vědět, že tyto činnosti vlastně přispívají pouze dvěma setinami procenta do celkového rozpočtu agentur, je to menší než 1 milion eur. Potenciál pro rozšíření tohoto druhu financování je poměrně omezený, eh, poněvadž často eh, se zabývají činnostmi, které jsou eh, v kategorii veřejné statky a tedy jsou financovány z různých rozpočtů. Takže tady ten potenciál je malý, plus eh, tedy eh, jsou to poměrně malé částky, které by tady mohly být vybírány a navíc by to nebyl stabilní zdroj příjmů. Co jsme se naučili z tohoto eh, průzkumu? Tak především je třeba říci, že iniciativy, abychom zmírnili tlak na rozpočet EU nebo abychom zvýšili rozpočet agentur, všichni vítají. A to by se týkalo tedy těch poplatků z té první kategorie, nebo by to mohly být ještě příspěvky ze strany členských zemí. Nicméně je třeba také říci, že agentury nadále budou převážně financovány z rozpočtu EU. Rámcové finanční eh, nařízení nemá žádné ustanovení, které by ustanovovalo nějaký systematický přístup eh, k financování eh, agentur, i když existují určité iniciativy, ovšem ty jsou skutečně ve stádiu z rodu a je třeba, aby byly nějak zakotveny v regulačním rámci. Dále ta existence poplatkového systému eh, agentur určitě eh, neznamená, eh, že by nějak rozhodovali o tom, jestli jejich mandát může být plně vykonáván nebo ne. Poplatky, ty mají své výhody i svá omezení. Obecně platí, že poplatky agentury eh, eh, jak si přibližují k tržnímu fungování a eh, také při plnění rozpočtu se daří poněkud přesněji alokovat prostředky. Pak jsou tady ovšem na druhé straně omezení, a sice v tom smyslu, že ty poplatky nepřinášejí větší flexibilitu třeba v lidských zdrojích Další bod ehm, bez ohledu na model řízení poplatků. Ehm, ty modely jsou tady v podstatě dva, budget nebo reverse. Ehm, v podstatě je třeba se zaměřit eh, na to, co vlastně bude za co, o co přijdeme a co získáme v každém rozpočtu. A v této souvislosti také komise i rozpočtové eh, orgány si přejí, aby ten implementační mechanismus poplatků byl co nejjednodušší a tudíž také nejlevnější. Když bychom se pustili hlouběji do detailů, v zásadě agentury poskytují dohledové, eh, regulační a registrační aktivity a tady je eh, určitý potenciál pro větší výbor poplatků, ale asi to nebude víc než 3 eh, Čili to znamená, že těch současných 34%, které se podílejí na jejich financování, by mohlo narůst na 37% a to je všechno. Co se týče eh, budoucí, budoucnosti, tak eh, tady na to máme graf. Eh, na ose X jsou činnosti, které by mohly generovat poplatky, na druhé ose Y je proveditelnost této implementace. Samozřejmě to závisí na spoustě dalších věcí, jak na akceptace, eh, dále politické vůli a tak dále a tak podobně. Čili ten eh, graf eh, ukazuje ten finanční potenciál. Pokud se týče barevných kódů, tak zelenou jsou tady, zelené jsou tady vyznačeny agentury, které mají už stanoveny, jaké poplatky mohou vybírat a mnoho se tam změnit nemůže. Třeba EKA, eh, tam víme, že mm, žádné možnosti zavádení poplatků tady už nejsou, ale je možné, eh, že eh, ten příjem z poplatku bude klesat zhruba na polovinu toho eh, množství, který, eh, které tady máme dnes. Tak toto jsou, eh, pak tady máme agentury označené modře. Zde se pracuje na úpravě nařízení, se jich týká, jako třeba EASA, e SMA a další EASA, e, tady je potenciál pro zvýšení výběru poplatku, například v souvislosti s drony, také ERA e, s uskutečňováním železničních balíčků má potenciál, podobně ESMA přechází od spolufinancování členskými zeměmi na systém poplatku. Eh, ty šedé agentury, tam se v současné době uvažuje o možnostech vybírání poplatků. Eh, ty provádějí určité, eh, určité kvantifikovatelné činnosti, kde by bylo možné poplatky vybírat možná až 50 do výše 50 příjmů. No a pak tady máme Eh, různé eh, agentury, které se zabývají monitorováním, eh, cloudovými službami a tak dále. Tady potenciál není žádný. Už v roce 2012 se k tomuto závěru dospělo a zatím se najem nic nezměnilo. EMSA. Toto je agentura, o které hovoříme, že by skutečně mohla dostat dozorové a monitorovací povinnosti. Máme tady 21, 21 eh, agentur, kde tedy eh, skutečně není žádný potenciál pro výběr poplatků. Eh, potenciální zrůst těchto poplatků, tak o tom se samozřejmě bavíme také v rámci nového finančního rámce na 7 let a de facto EBA, EIOPA a ESMA, e to jsou tedy agentury, kolem níž je momentálně hodně kontroverzí, ty by se snad měly vyřešit v září a pak uvidíme tedy, e, jak bude pokračovat ten e, pokrok, který je zatím v různých stádiích vývoje. EFSA a SER se nacházejí v počátcích, dá se říci zatímco těch dalších pět zmíněných agentur eh, se momentálně projednává v komitologii. Některé závěry k této studie. Myslím, že je třeba vědět, že většina těchto agentur Eh, které mají vhodné činnosti pro spoplatnění, již takové poplatky víceméně eh, vybírají. Eh, zhruba to činí jedna miliarda za všechny agentury. Indikovali jsme už předem, že tento objem se příliš zvyšovat nemůže. Jsou tady ještě další iniciativy na zavedení poplatkům Eh, limit toho potenciálu, eh, to není nic, co by nám působilo vrázky. V podstatě eh, agentury fungují víceméně uspokojivým způsobem a to i za současných finančních podmínek. Nicméně máme zde i činnosti, které by ještě mohly se stát zdrojem poplatků, co by příjmů. Eh, ovšem je to zatím, zatím v stádiu eh, přípravy a úvah. Pokud by byly vytvořeny nové agentury, eh, pak samozřejmě by se od začátku uvažovalo o jejich poplatkovém financování. Eh, také by bylo vhodné v rámci harmonizace eh, financování těchto agentur eh, by bylo možné minimalizovat administrativní náklady, které s tím budou spojené. A v neposlední řadě je třeba říci, že ty systémy vybírání poplatků by měly být opravdu co nejjednodušší. Takže tolik eh, moje závěry a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Merci, Tudy. Děkuji za tuto prezentaci. Nyní se obracím opět na našeho stáleho zpravodaje Jance Gajera. Chcete vyjádřit nějaké první připomínky na základě prezentace? Ano, děkuji. Ano, mám nějaké připomínky a rád je zde vznesu ve studii je celá řada věcí, na, na které už jsme, s kterými už jsme se mě mohli zabývat v naší eh, bývalé práci našeho výboru a jsou tam určité pokyny, jakým směrem vlastně by se mohlo rozšířit financování prostřednictvím poplatků. To si myslím, že je dobré. Trošku jsem zklamán, tím, co těmi 37% dohromady. Možná bych si byl představoval, že to bude trošku víc, ale je to prostě jak to je. A na druhé straně zase je zde určitý pocit, že ten potenciál už byl do značné míry vyčerpán ještě dvě agentury by se mohly řídit tímto modelem. To je takový dobrý úkol do budoucnosti, kterým bychom si mohli vytýčit. Potom jsou zde některé další body, které hrají stále důležitou roli v diskusích našeho výboru. Takže pravá strana parlamentu si vždy dělá starosti, zda v souvislosti se zaváděním poplatku. To nebude znamenat příliš vysokou ekonomickou zátěž a že tedy tyto a starosti zda tedy skutečně bude to umožňovat lepší reaktivitu těch agentur, přiblížení se trhu, lepší přizpůsobení požadavku eh, spotřebitelů a lepší hm, efektivnost výsledku. Zdá se, že to nevypadá až tak špatně. Možná tedy co se týká spolupráce mezi agenturami a účastníky trhu, ta by se mohla ještě zintenzivnit. Bylo by hezké, kdyby zde se ještě toto mohlo více prohloubit, možná takový příklad uvést, co to znamená. Takže kolegové na pravé straně, tedy křesťanští demokraté, liberálové, mají určité obavy tady tímto směrem, ale a dojem tedy lidí je tak, že vlastně mm, trh a agentury by měly tedy si být vzájemně nápomocny, měly by spolupracovat a je to tedy něco, co je užitečné na druhé straně a to je taková námitka, kterou beru vážně. Tam je otázka nezávislosti agentur která může být určitým způsobem spochybněna kvůli těm poplatkům, ale zúčastněné subjekty by tedy zda si dělají starosti, to bychom mohli ještě možná trošku rozšířit s určitými pokyny, tedy eh, co v tomto směru, jak by se dalo lépe postupovat. Děkuji. Předseda. Viděl jsem, že něco z toho, co jste říkal, vzbudilo určité reakce u kolegů, pane zpravodaji je zde určitá argumentace, kterou těžko chápu, a to, že když se platí poplatky, tak to vlastně ohrožuje nezávislost, tady toto tvrzení, ale v demokracii se prostě vybírají daně a neznamená to přece, že poplatníci ztrácejí nezávislost, takže já se domnívám, že pokud se platí ty poplatky na základě určitých předpisů, určité legislativy, a vlastně dobře jsem nepochopil, proč se to omezuje na těch 37 Dáme tedy, dám tedy nyní slovo kolegům, kteří žádali o slovo. Paní Kresla, ano, děkuji. Naše mantra je tedy znamená, zajímáme se spíš o to, co jiného se platí. Takže chtěla bych eh, položit několik otázek. Úplně jsem dobře nepochopila, co se týká tedy rozpočtu agentur všechny Agentury, které by se měly takzvaně samofinancovat, mají samozřejmě rozpočet a finanční plány, by to měly být osvobozeny. To by bylo samozřejmě poněkud problematické, protože to garantuje, že nemáme nějaké přehnané záležitosti, nějaké problémy, pokud by tedy agentury byly takto centrálně řízeni. Všechny tady ty rozpočtové záležitosti nám potom dávají v rámci udělování absolutoria také možnost určité eh, kontroly. Potom je zde otázka při, přiměřenosti poplatku. Zabývali jste se tím, já jsem bohužel si nemohla tu studii přečíst, ale plánuji, že to udělám. Co se týká přiměřenosti poplatku, například v rámci EFA viděli jsme, že jsou tam poměrně vysoké poplatky a teprve potom po, eh, přizpůsobila a snížila echa určité poplatky. Tento proces musí eh, fungovat, ale ne bez zásahu zvenčí tedy. Pak zde maj, máme určité konflikty velké proti malým. Samozřejmě je zde, ty velké mají zájem prostřednictvím poplatku, jak si vytlačit ty malé z trhu. Takže jak eh, by se mohla vytvořit určitá jistota tady v tomto do budoucna. Já si myslím, že u těch agentur, které máme, těch dohledových agentur nad finančním trhem, bychom udělali velký, velkou chybu, kdybychom se snažili to nějak přestrukturovat. A když tato otázka konfliktu nebo střetu zájmů, myslím si, že bychom to měli brát skutečně vážně. Mohl byste možná k tomu ještě něco říct? Děkuji. Monsieur Rubig. Ano, pan Rubik. Eh, Děkuji vám. Já myslím, že je to velice zajímavá oblast, eh, tedy tyto agentury EU. Eh, Oni totiž mají za sebou historii, postupně vznikaly, plní různé úkoly, mají k tomu různé struktury. Čili otázka, když se dneska bavíme o možnosti zlepšení systému příjmu, tak eh, možná eh, by bylo dobré eh, jak si rozbourat takové ty bariéry mezi nimi, poněvadž my víme, že oni generují podstatnou evropskou hodnotu, čili bylo by třeba se podívat na to, jak je trošku propojit do sítě toto je otázka, která by stala za úvahu. Otázka potom je, jak vypadá komunikace mezi agenturami. Já jsem byl na setkání 44 agentur, eh, byla tam zhruba 400 jejich zástupců a když jsem se ptal, eh, kdo eh, ví, jak to funguje v jiných agenturách, jestli o tom něco vědí, Eh, takže eh, pouze, pouze eh, jeden člověk se přihlásil, se zeptal, kdo zná více než 10 agentur a když jsem ho vyzval, aby je vyjmenoval, tak řekl, že ne, že si dělá jenom legraci. Takže Eh, my potřebujeme spolupráci, potřebujeme restrukturalizaci této spolupráce a spolupráce, která bude se točit kolem cílu, již mají dosahovat. Třeba jsme ESA, BEREK, ENISA, eh, tyto agentury, pokud chceme vytvořit eh, digitální společný trh s a tedy s propojením kabely z optických vláken a tak dále, tak Eh, určitě alespoň tyto tři agentury budou muset spolupracovat, jenomže oni nemají žádné eh, struktury spolupráce, žádnou určenou komunikaci mezi sebou, ta komunikace se nevyhodnocuje a tak dále. Čili podle mě je tady skutečně naléhavé, abychom na jedné straně eh, těm agenturám, tedy tyto agentury nějak ovlivňovaly, poněvadž to je nutné, ale zároveň způsobit to, aby bylo možné eh, mezi sebou lépe spolupracovat. No, eh, další věc je, eh, měli bychom se také pobavit o těch poplatcích, abychom si udělali obrázek o tom, jak vlastně se s nimi nakládá, potom čemu se využívají a samozřejmě to je třeba komunikovat, zvláště v době předvolební. A jestliže eh, ani tedy eh, zaměstnanci našich agentur nevědí, co se přesně děje, tak jak to mají vědět voliči? Merci. Ano, děkuji vám. A pan Depré? Děkuji, pane předsedo. Já si ušetřím eh, odpověď na ideologické eh, úrovni, protože to není věc, která by tady dnes byla nejdůležitější. Mám dvě otázky. Za prvé, když říkáte, eh, jaké je procento příjmu, které by mohlo zrůst ze 34 na 37 O co se opíráte v tomto tvrzení? Jaké parametry nám umožňují říci, že není možné dosáhnout vyššího procenta příjmu. A co to znamená objektivně vzato v absolutních číslech? <clears throat> Jaká, jaký je to obnos? To je moje první otázka. Má druhá otázka. Eh, analogie, analogicky eh, s národními státy. V národních státech máme vždy centrální eh, daňový orgán, který je zodpovědný za příjmy. Tady, pokud tomu dobře rozumím, každá agentura organizuje svůj vlastní systém výběru eh, poplatků eh, od těch, kdo poplatky mají platit. A ptám se, zda jste prostudovali eh, tuto otázku, nebo zda je to mimo pole vašeho zkoumání. Zda je nějaký systém vzdělávání, prostě teď je 36 agentur a je nějaká služba, která řídí lidské zdroje, služba, která eh, se věnuje rozpočtové části a služba, která eh, vybírá poplatky. A já se ptám, zda je možné mít nějaký alternativní systém, který by ekonomicky vzato byl eh, výnosnější a přitom přinejmenším stejně účinný a stálo by to méně peněz. Thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, pane Depré, eh, ano, vy jste reagoval, vy jste vlastně řekl první eh, otázku, kterou jsem i já měl na mysli, o co se opíráte, když říkáte, že to může vzrůst ze 34 na 37 To by bylo opravdu zajímavé se dozvědět. A pak ta otázka hm, ideologické narážky. Eh, která tady zazněla o nezávislosti agentur a o možného, možných kompromisech vyplývajících z vybírání poplatku. Další ideologický krok eh, v některých eh, podmínkách uvádí, že regulační funkce v agenturách, jejich účinnost by právě mohly získat z vytvoření určitých franšíz a vytvářet určitý konkurenceschopný eh, rámec, který se opírá o eh, hospodářskou soutěž. No, já bych osobně proti tomu varoval. Nevím, jestli je to rozumná myšlenka, protože mám i tady určité eh, zkušenosti, kdy dochází právě ke kompromisům v rámci regulační funkci z hlediska poskytování služeb. Já bych navrhoval, že agentury, které vybírají poplatky za služby, um, tady by prostě měly být zcela jasný soubor výkonnostních norem Eh, které by měly agentury respektovat spíše, než jim vložit do rukou nějakou byrokratickou eh, funkci za vybírání poplatků. A také bych se chtěl zeptat, prosím, prostřednictvím pane eh, předsedo, tady našich expertů, když hovoříte o co myslíte, že by byla taková normální Eh, období pro eh, agentury, které se snaží eh, vycházet z těch pojmů, tak jako o tom hovořil pan Depre. Co je přesně ten byrokratický rámec agentur a jak to jde ruku v ruce s funkcí vybírání poplatků? Ano, to by možná bylo také dobré vysvětlit. Děkuji, paní Toma. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli hovoříme o stejné věci, protože buď je poplatek jednorázovým příspěvkem nezávisle na poskytnuté službě, neodpovídá to poměrně k ničemu. Prostě je to fixní poplatek a e, tento, je, tento poplatek e, se e, platí ze strany každého orgánu či subjektu, který získává služby od agentury. Pak tady není problém, protože je to fixně daná suma. A konec konců to prostě nijak neovlivňuje volbu agentury. Na druhé straně, pokud je to spíše platba za určitou službu, za poskytnutou službu, a pak je ta výše poplatku e, úměrná k poskytnuté službě, e, k času, e, který byl zapotřebí pro poskytnutí té služby, a nebo je to, může to být poměrné i k velikosti podniku, to už nevadí, ale jakmile je to prostě proměnlivá částka, tak už to mění situaci Eh, ano, to není, pane Deprezi, ideologická eh, otázka. Už jsme to viděli u velice výkonných institucí, které neměli dostatek příjmů z rozpočtu, ať už státního nebo nějakého regionálního eh, orgánu a viděli jsme, že tady museli poskytovat služby za poplatek. Viděli jsme, že se to pak prostě změnilo eh, z hlediska cílů dané agentury. Bylo třeba financovat činnost a pak tedy taková eh, agentura či takový eh, orgán nechá stranou služby v zájmu celku a zaměřuje se spíše na ty služby, které přináší platby od soukromých subjektů Aspoň ve Francii jsme takové věci pozorovali, že to pak změní e, samotnou povahu té agentury. Já hovořím o tom, co já znám. Vy, pane Deprezi, můžete také hovořit o tom, co znáte z vlastní praxe. Prostě já konstatuji, že takové orgány, takové instituce e, pak úplně změní svou povahu a povahu poskytovaných služeb. Já se tedy ptám, jak je možné věci skombinovat? To, že na jedné straně se platí poplatky zvenku, protože tady dochází k určitému využití know-how i služeb té agentury a jak na druhé straně hájit služby ve veřejném zájmu aby ta agentura neměla jen snahu ehm, poskytovat privátní služby, za které se platí, a aby nezmizela ta veřejná, ten veřejný zájem. Čili otázka Eh, omezení na nějakém procentu je důležitou otázkou. A dále otázka, jak se definuje eh, ten poplatek. Platí se za určitou objem služby, anebo se platí fixní poplatek ve stejné výši ode všech eh, příjemců těch služeb, bez ohledu na to, jaká služba se poskytuje. Děkuji. Nikdo další už se tady nehlásí o slovo. Eh, takže kdybych já eh, chtěl něco říci, aby, byl ta, aby byla ta zpráva ještě srozumitelnější, bylo by dobré eh, doplnit ho o lexik, o slovníček termínů, aby se, myslím, že by to bylo prospěšné, aby také bylo jasnější, co je předmětem dané agentury. Eh, protože ty, ty eh, zkratky nejsou na první pohled zcela srozumitelné. A dále, eh, myslím, že je třeba vysvětlit, proč se chceme omezit na 37% místo původních 34%. A možná, že by nám mohl říct si ještě pan uh, Urel, jak se na věci dívá komise. No, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že poděkuji Eh, panu Gajerovi, eh, zpravodajovi a celému výboru za to, že eh, mají tuto iniciativu zadat takovouto studii, která může lépe pochopit celou složitou otázku aktivit agentur financovaných poplatky. Já musím říct, že komise je pro to, aby se zkoumaly možnosti financování agentur Eh, takovýmto způsobem, aby se snížila zátěž pro evropský rozpočet. A myslím si, že zpráva je v tomto směru velice velkým přínosem, užitečným přínosem. Je také dobré připomenout, jak řekla paní Gresle, že eh, náležitý rámec fungování musí být jasně definován, například mm, aby také eh, vývoj výše poplatků byl pod kontrolou. Pokud jde o horizontální přístup k um, financování poplatky, myslím, že komise by chtěla připomenout, že agentury uh, regulují velice odlišné sektory, takže některé poplatky uh, prostě musí brát v úvahu specifičnost oblasti, ve které působí agentura. A pokud jde o ten omezený potenciál pro rozšíření poplatků, a také e, to, že studie zkoumá i možnosti alternativních, e, alternativních možností e, financování. To si myslíme, že je užitečné pro zkoumatele. Je třeba brát v úvahu právní důsledky pro Unie při vybírání poplatků, které se podobají daním. A konečně poslední aspekt, který se týká Eh, otázek uvedených ve studii. To, že je tady příliš velká rigidita eh, v oblasti aktivit financovaných poplatky. Ano, v této oblasti je pravda, že tady je rigidita, ale my si myslíme, že proto je důvod, aby tady byla taková rigidita. Um, aktivity financované eh, poplatky mají svojují charakteristiku a mm, tady musíme být velice opatrní, když vytváříme e, položky. A myslím, že odborníci z Deloitte e, dali příklad e, <clears throat> poplatků v agentuře ECHA, které se v nadcházejících letech má snížit. A tady je právě otázka, jak zvládneme dopad na počet pracovníků v této agentuře a dále eh, nedostatek příjmů během roku. To by také asi mělo eh, vést k vyváženým dotacím z evropského rozpočtu. Eh, aktivity aktivity financované poplatky na první pohled vypadají, že jsou z hlediska rozpočtu EU e zadarmo, ale není tomu tak z hlediska Eh, dlouhodobého, například náklady na důchod pracovníků agentury pak bude třeba platit z rozpočtu EU. Proto musíme mít velice opatrný přístup eh, k vytváření takovýchto plánů eh, v agentuře a já bych připomněl i pilotní případ který je v této věci velmi zajímavý. Já vám děkuji, že jste zorganizovali tuto velice zajímavou studii. Děkuji. A nyní tedy bych rád dal zase slovo zástupcům společnosti. Bohužel máme málo času, ale vyzývám zástupce eh, agentura, aby nám poslali písemně své připomínky a sdělili, do jaké míry mohou naplánovat určité další doplňkové poplatky protože to by znamenalo snížení dopadu na rozpočet a poskytlo by to určitou flexibilitu našemu rozpočtu. Je potřeba ukázat, že každá agentura má specifickou přidanou hodnotu a splňuje veškerá kritéria efektivnosti, produktivity a excelentnosti. Dám tedy nyní slovo panu Týmu Fanšprukovi. Na tři minuty bohužel pouze, protože Máme velmi eh, málo času. Be very brief in three minutes on all the comments. Děkuji. Pokusím se velice stručně eh, reagovat na většinu vašich komentářů. Na začátku, eh, pokud se týče rychlé inkorporace a VMB, to je prostě výsledek, který vyvinul z většiny případových studií těchto agentů. Eh, musíme to reflektovat a slušně pomáhá. Pokud se týče otázky nezávislosti, tak eh, my jsme se tím zabývali také už dříve, ale eh, agentury v podstatě nemají nějaké, příště se nezabývají tedy tou otázkou závislosti či nezávislosti na poplacích. Několik eh, komentářů k objemu poplatku. Hovoří se o tom, že eh, současně je to 34 podíl na celkových příjmech, eh, potenciál zvýšení možná 3-4 podle toho, jak se na to díváte, tento omezený nárůst až na těch 37 souvisí s povahou spoplatněných služeb a služeb, které žijí z poplatku. Je to de facto otázka certifikace, licenci a podobně. U většiny těchto poplatků či agentur eh, nejde o činnosti, které by se týkaly i ekonomického sektoru, takže tady ten potenciál nějaké změny není. Pokud se týče plateb za služby, tak tady jsme Eh, už vysvětlili, že povaha těchto služeb je velmi omezená a také hm, tady není moc velký potenciál pro eh, nějaký růst. Co se týče eh, změn rámcového finančního nařízení, ta studie nenavrhuje centralizovaný dohled, ne, eh, nenavrhuje ani systém absolutoria, my pouze navrhujeme harmonizaci určitých poplatků nebo eh, poplatkových principů, to by mohlo vést ke zjednodušení. Dále tady zazněla otázka, eh, zda tyto poplatky jsou přiměřené nabízeným službám. Tady bychom řekli, že Eh, v tom dominantním případě eh, tady to, nebo dominantní část není vysloveně odvozená od nákladů, prostě je to, je to poplatek. A tady by bylo možné ty poplatky upravit tak, aby více reflektovaly náklady služby. Pokud se týče eh, menších a větších komerčních subjektů, tak tyto jsme nestudovali, to musím zdůraznit. Nicméně obecně platí, že pro menší organizace, například malé střední podniky, eh, platí nižší poplatky než organizace velké, abychom příliš eh, nedeformovali trh v neprospěch malých organizací. Dále tady proběhlo několik otázek, eh, pokud se týče mm, způsobů spolupráce mezi agenturami, a tady musím říct, že de facto tímto se naše studie nezabývala, takže k tomu se nemohu příliš vyjádřit. Dále zazněly komentáře týkající se potenciálu a harmonizace výběru poplatků. Každá agentura má svůj vlastní systém, Ovšem je třeba říci, že také povaha těchto poplatků je velice rozmanitá eh, tak a navíc eh, prostě jsou tady eh, velice odlišné také velice odlišné subjekty, které platí tyto poplatky, čili ty poplatky se dále stanovují různými způsoby, čili Eh, harmonizace může být do jisté míry možná, ale eh, je třeba jednoduše prostě si uvědomit, že výpočet těchto poplatků a jejich fakturace, eh, tam je obrovská rozmanitost. Tak myslím, že už jsem vyčerpal čas. Pokud se týče lexikon agentur, tak to v té zprávě je na straně 66, takže to snad může být užitečné pro vydávání informací. Děkuji vám. Ať je tomu jakkoliv, tak to pokud máte nějaké další připomínky, tak je pošlete prosím písemně. Na začátku schůze tlumočníci uvedli, že byli nasazeni do práce a v důsledku toho e, ukončí tlumočení přesně v 10.30. To je pro kolegy, který právě přišli do sálu. Takže hned i hned zahájíme hlasování. Děkuji našim expertům. Děkuji. Je zde hodně návrhů, které e, tedy určitě nám pomohou e, lepšímu nakládání s finančními prostředky. Takže kolegové, prosím, vy, vy ne, připravte si do, hlasov, do nástrojů vaše hlasovací karty, uděláme si pokusné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdá se, že ne. Končím hlasování. Tak nejprve tedy budeme hlasovat o mandátu pro přístrana jednání. Pane předsedo, ano. Omlouvám se, nemám svoji hlasovací kartu, ale budu hlasovat zvednutím ruky. Ano, zaznamenal jsem to, vážená kolegyně. Dobrá, takže jste připraveni hlasovat? o mandátu pro třístraná jednání ohledně rozpočtu, které se bude konat 12. července k rozpočtu na rok 2019. Pozměňovací návrh jednak, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Číslo 5 pro, proti, zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 5. Zkontrolujeme elektronicky. zahajují hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Madame Weidere, vous avez voté... Paní Federev, jak jste hlasovala? Hm. No dobrá, v každém případě je zamítnut. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se. Bylo by dobré, kdybyste zvedali ruce, kolegové, všichni. Myslím si, že zamítnout, ale s kontrolem elektronicky. Zahajuji hlasování. Číslo 13, pozměňovací návrh. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 23 a 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 25 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnout. 26 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 27 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 28 pro. Proti? Zkontrolujeme, protože vy všichni nezvedáte ruce, kolegové. 28. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Kdo se zdržel je zamítnut. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme 29. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 30 pro. Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Prosím, zvedejte všichni ruce. Takže zahajuji hlasování o třicítce. Všichni hlasovali. Končím. rovný počet hlasů. Ano, paní Venera je proti, takže je zamítnut. Kompromis 4 pro. Proti. Kdo se zdržel, je přijat. 35 je stažený, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 38 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme pozměňovací návrh 60, zahajuji hlasování. Končím. Je přijat 14 hlasů proti 11, 61 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat 63 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 64 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 67 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. 69 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, je přijat. 70 je stažený, 71 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 60, 73 pro, proti, 72, pardon, kdo se zdržel. Zkontrolujeme číslo 72. zahajují hlasování. Končím hlasování. Je přijat 13 hlasy proti 11. To byla 72 odstavec 23 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, kdo se zdržel, je přijat 73 pro, proti, zdrželi se, je přijat 74 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 76 pro, proti,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 zdrželi se zamítnout. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 92 pro, proti, kdo se zdržel je 23, 93 pro, proti, zdrželi se přijat 94 pro, proti, zdrželi se přijat 95 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se, přijat. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnout 106 pro, proti, zdrželi se přijat 107 pro, proti, zdrželi se přijat 108 pro a odpada. Tak, takže 108 odpadá, kompromis 13 pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. Pozměňovací návrh 114 pro, proti. Zdrželi se je zamítnout 115 pro, proti. Zdrželi se zamítnout 116 pro, proti. Zdrželi se přijat 117 pro, proti. Zdrželi se zamítnout 118 pro, proti. Zdrželi se zamítnout 119 pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. Pozměňovací návrh Empl 7. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel, přijat. Kult 12 pro, proti, zdrželi se přijat. FAM 1 pro, proti, zdrželi se je přijat. A nyní celý. Chce... Aha, tak... Eh, Aha, takže je zde žádost o elektronickou kontrolu návrhu FAM 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut 14 hlasy, možná 15 proti 12. A nyní budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne? Jeden z vás nehlasoval. Nemůžeme čekat do nekonečna, takže končím hlasování. 20 proti 4 hlasům, jedno zdržení se. Byl paní Venere už našmá kartu, takže hlasovala. Výborně, takže celý text byl přijat. Samozřejmě blahopřeji zpravodaji, panu Viotimu, to s takovýmto hlasováním. Doufejme, že se podaří obhájit naše stanovisko v radě. Vypadá to velice slibně. A teď budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu 2018. Týká se především nástroje pro přijímání uprchlíků a migrantů, zejména ze Sýrie. Takže možná uh, o návrzích 2, 3, 4, 5, 6, 7 můžeme hlasovat v jednom bloku. Když nemáte námitky, tak kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou zamítnuty. <coughs> Ne? Dobře. Tak návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. Končíme hlasování. Zamítnuto 14 hlasy proti 12. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď celý text s těmito změnami a hlasujeme jmenovitě. Končíme hlasování. Schváleno 24 hlasů proti dvou, takže blahopřejeme zpravodajovi. A nyní dávám slovo zpravodajovi. A tady jde o změny v převodech. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, máme hlasovat eh, o pěti žádostech o převody. Eh, navrhujeme o humanitární pomoci pro několika zemí, což byly země, které byly sucha nebo přesuny obyvatelstva. Je to 120 milionů eur v Eh, platbách i závazcích. Pane předsedo, já budu hovořit o všech najednou, protože nejsou problematické a také navrhuji, abychom o všech hlasovali najednou. Eh, první tranše je rozhodnutí 12 komise a týká se Etiopie, kde se odhaduje, že 1,4 milionu eur Eh, lidí bylo vnitřně přesídleno v květnu 2018, kdy došlo eh, k výjimečnému stavu v Etiopii a 35 eh, milionů eur je navrženo k převodu. Budou použity pro poskytnutí humanitární pomoci i pro ty vnitřně přemístěné lidi, které, kteří zatím nedostali žádnou podporu. Eh, jde o mm, jiné než potravinové eh, příspěvky, přístřeší a podobně, ale také vzdělávání, eh, zdravotní aspekty a podobně. Já navrhuji, abychom podpořili tento převod pro potřeby Etiopie. Druhé, rozhodnutí číslo 13 a týká se Konga, kde došlo k propuknutí nemoci Ebola s tím spojená určitá násilí. Jde o 25 milionů eur které půjdou pro ty, na které dopadla nemoc ebola, půjde to také na e, kontrolu stavu, pomoc obětem a e, prostředky včasného zjištění. E, třetí převod se týká Sudánu. Tady počet lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, zvýšil o 1,6 milionů eur. Budeme tedy potřebovat 10 milionů, které by byly k dispozici, abychom řešili tuto situaci. A peníze budou také použity pro eh, poskytnutí potravy pro tyto lidi. Eh, rozhodnutí 15 se týká Čadu. Eh, tady jsou také přemístění lidé, to je, jde o 30 milionů eur, o potravinou pomoc a e, záchranářská e, práce pro ty, kdo jsou ve velmi špatné situaci. Rozhodnutí 16 se týká Afganistánu 20 milionů eur. Tam došlo k velkému suchu, nebylo v zimě dostatek sněhu v Afganistánu a proto není dost vody a celková situace je E, velmi znepokojivá. Proto 20 milionů eur by mohlo být k dispozici pro poskytování vody a také pro pomoc e, přesídleným lidem a pro e, lidi, který, na které dopadly i válečné konflikty v Afganistánu. A také proto, že Afganistán očekává, že se jeden milion lidí vrátí z Iránu a z Pakistánu během tohoto letu, roku. E, takže to je také důvod, proč bude zapotřebí více potřeby. Takže, pane předsedo, já navrhuji, abychom hlasovali o všech těchto návrzích dohromady. A doporučuji vám hlasovat pro. Děkuji vám, pane zpravodaji. Jsou nějaké otázky či nějaké poznámky? Pan Depre? Ne. Ne, tak budeme hlasovat. Um, takže je tady výzva, abychom hlasovali o všech návrzích najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Tak eh, promiňte, musíme hlasovat elektronicky. Takže znovu prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 24 hlasů pro, 1 proti a dva se zdrželi. A nyní má slovo pan Švarc, který navrhuje převody eh, ve výboru regionu. To jsme hovořili už eh, minule. Pan Ašvart by chtěl ještě doplnit informace. Jde o převody eh, pro ESVO a také pro účetní dvůr podle článku 25 finančního nařízení. Pane Ešvorte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, tady já jsem tento týden dostal eh, řadu požadavků na transfery, nejsou tam žádné problémy v tom. Tak eh, první, jak jste řekl, se týká výboru regionu, kteří by si přáli 60 tisíc eur přen, přesměrovat na nový informační systém v budově eh, Jacques Delors. Ono to bylo odloženo z minulého týdne. Eh, měli jsme tam ještě dobrodečný dotaz a eh, ta odpověď byla skutečně uspokojivá. Takže to můžeme prostě bez hlasování schválit. Dále Eh, souvisí s tím požadavek eh, výboru pro, eh, tedy výboru ECOSOC, to je 75 tisíc. Částečně opět to jde na obrazovky v budově Jacques Delors, ale také na obnovu zastaralého zařízení v řadě schůzovní místnosti. Není třeba hlasovat. Další věc. Já bych tedy Eh, možná byl proto, aby sok. Eh, tady oni žádají mobilní eh, hlasové tedy zařízení ozvučení, což je zajímavé, protože oni de facto využívají našich plenárních sálů a dalších sálů, takže nevím, k čemu to mohou potřebovat. Další věc, překlady, eh, tam eh, se o tom eh, nedá příliš vyjednávat, ale podařilo se ku podivu jak si ušetří 175 tisíc, které se ušetřily, což je zvláštní, když to bylo tak nezbytné. Opět není třeba hlasovat. Dále Evropský účetní dvůr, tady mám sedm požadavků, nemusím to procházet kus pokuse stínoví zpravodajové dostali otázky, které jsem se ptal, chtěl jsem je to vysvětlit. Eh, toto se týká řády eh, různých eh, odměn a souvisí to také s zvýšením produktivity a úspor při překladech. Dále tady máme osm dalších Eh, smluvních dodavatelů, eh, které to v podstatě eh, se týká no, osmi poslanců parlamentu. Pak tady de facto jsou tady další smluvní partneři pro Science and Media Hub. Pak je tady Evropský ombudsman, který žádá dalších, to je dalších nějakých 6 tisíc eur a e, vše to souvisí, e, pak tady ještě překlady 60 tisíc, to všechno souvisí e, s nárůstem agendy. Žádné hlasování není nutné, doporučuji, aby vše bylo jednoduše a prostě schváleno. Děkuji, pane zpravodaji. Takže my jsme si zaznamenali váš příznivý posudek těmto převodům a jestliže tedy nejsou námitky, můžeme je považovat za schválené. Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vyžadoval eh, hlasování o jednom z převodů, a sice eh, žádost soudu eh, účetního dvora. Tady konkrétně ve vysvětlení je uvedeno, že chtějí použít 150 tisíc pro elektronické tablety Eh, pro eh, manažery účetního dvora. Já nevím, jestli je to dobré použití peněz daňových poplatníků eh, a zda je to také dobré plánování rozpočtu v rámci tohoto účetního dvora, kdy požadují takovéto převody. Prostě některé žádosti o převody jsou poněkud spochybnitelné. Bien, bien, ano, děkuji. Ano, prosím. Vous avez la parole. Ja, dank u eh, voorzitter. Uh, wij zijn in principe tegen kredietoverschrijdingen. Uh, wat betreft... Ano, já jsem proti takovýmto převodům, pokud jde o ECA. Eh, to je tyto převody, kde jsem proti. Très bien, donc on va consulter parce que... Ano, takže budeme hlasovat elektronicky. Jak ještě někdo žádá o slovo? Ano, prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Já chci jenom říci, že se eh, návrhem pana zpravodaje víceméně souhlasím a chtěl bych mu zároveň poblahopřát k odvedené práci za poslední týdny. Eh, de facto nám eh, poskytl informace a zjistil informace, které potřebovali vyjasnit. A jinak se chci zeptat ještě k tomu Eh, účetnímu dvoru. To vlastně souvisí s mobilními zaměstnanci eh, tohoto účetního dvora. To jsou pracovníci, kteří mm, prostě potřebují určitá mobilní zařízení, takže já bych, já bych hlasoval pro. Bien, qui d'autre demandait la parole Personne. Takže kdo další žádá o slovo, tak já myslím, že můžeme považovat ty převody Eh, které tady nebyly spochybněny za přijaté a budeme hlasovat o 0,4C18 VAB 04C lomeno 18. Budeme hlasovat elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Schváleno 23 hlasy proti třem. Nikdo se nezdržel. A nyní má slovo Monika Holmajer, která bude stručně prezentovat otázku, o které se už diskutovalo za zavřenými dveřmi na posledním zasedání. Děkuji, pane předsedo. Mezitím administrativa parlamentu poskytla všechny nezbytné poklad, podklady stínovým zpravodajům. Také jsme se bavili o tom, že v budoucnosti ty podklady by měly být eh, v dostatečném předstihu eh, zpravodajům i stínovým zpravodajům předkládány, aby ty eh, včetně těch choulostivých informací jako přehledu o nákladových rubrikách, abychom prostě, mm, samozřejmě jsou zde určité koncepty eh, bezpeč, s určitými bezpečnostními předpisy, aby tedychom je měli v dostatečném předstihu v dispozici. Samozřejmě ty dokumenty jsou důvěrné, takže musíme s nimi pracovat na tomto základě tak aby vlastně se neposkytovaly veřejnosti. Musí... Potom se jedná o bezpečnostní zařízení v budově Louis Weiss ve Štrasburku. Potom jsou zde určitá bezpečnostní opatření vně parlamentu a nikoli pouze uvnitř parlamentu. To bylo hlavní tak pro tak, aby vlastně i pro ty eh, návštěvníky, tedy bezpečnostní eh, ta eh, opatření již byla prováděna vně budovy a nikoliv až vevnitř, protože tam často je to problematická situace se skupinami, které navštěvují budovy ve Štrasburku. Ta kapacita je velmi těsně spočítaná, protože všichni ví, co se děje ve Štrasburku v některé dny. Takže je pod, pod ta plocha, mm, ty mm, celková pět, během 25 měsíců a 11,3 miliony to bude stát. A, takže odpov, na základě toho bych vás poprosila, abychom odsouhlasili tyto věci, pane předsedo. Dobře, pan, říká pan předseda, děkuji paní zpravodajko. Někdo se nech, nehlásí o slovo, takže přejdeme k hlasování. Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je schválena 23 hlasy proti jednomu a tři se zdrželi, takže blahopřeji paní zpravodajce. Pan Rubik. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze poznamenat, že také v radě samozřejmě se vede debata o jednom sídle Evropského parlamentu a nyní mm, Francie a Německo vydali určitá vyjádření a je to vlastně i v zájmu předsednictví, takže z mého hlediska je jasné, že Lisabonská smlouva tedy vádí sídlo ve Štrasburku a myslím si, že se musíme tady v důsledku toho připravit na to, že sídlo Evropského parlamentu pravděpodobně bude v budoucnu ve Štrasburku. Tak, aby se vlastně ušetřili tyto náklady a poprosil bych také naše služby aby popřemýšleli o určité strategické obci, co, co by to tedy pro nás znamenalo, kdybychom tedy opustili Brusel. Monsieur, monsieur monsieur Rubik. Pane Rybigu, osobně já nevidím nic, nemám nic proti vašemu doporučení, ale vzhledem k tomu, k času, musíme ukončit hlasování nejpozději v 10.30, takže tuto rozpravu odložíme na později, ale zaznamenal jsem tu vaši připomínku. Teď tedy budeme hlasovat o usnesení ohledně rozšíření seznamu zemí, kterým může Evropská investiční banka přímo půjčovat na Ir- o Irán a budeme se je zde hla- žádost o oddělené hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže musíme to zkontrolovat elektronicky. První část hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 21 hlasy proti dvěma a nyní druho hlasujeme o druhé části. A ta odpadá, druhá část, omlouvám se. Takže teď budeme hlasovat o celém textu usnesení, takto nepozměněném. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím. Ano, končím hlasování. Text přijat. Zamít. Tak no 22 hlasy proti čtyřem. Takže tím jsme ukončili naše dnešní hlasování. A co se týká politiky v oblasti nemovitostí, o tom se za, zmínil tedy nebo nakousl to paní, pan Rybik. Máte, chcete nám něco sdělit, paní zpravodajko? Nejsou žádná sdělení. Dobrá tedy, takže nyní se na vás ještě obracím, kolegové, zda máte něco do různého. Nemáte žádné body do různého. Pan Depre? Pane předsedo, já bych se chtěl zeptat, proč se změnil postoj, eh, měnila pozice mé frakce v, rám, v tomto sálu. Ze začátku jsme byli na druhé straně a dnes poprvé sedím tady na této straně, takže chtěl bych vědět, jaké je pravidlo, proč tedy došlo k této změně, jestli je to trest nebo povýšení nějaké, nebo spíše nějaký omyl. To, co pocitujete vy, asi, asi pocitují všichni ostatní já jsem jediný, který se, ne, je, jehož pozice se nezměnila. Takže nikdo nemá nic do různého. Příští schůze, vážení kolegové, se bude konat ve Štrasburku, které je, je stále jednotné, jediné sídlo pondělí 2. července spolu s výborem Ekon. A myslím si, že to je ve, 20, ve 20.45 se ta schůze bude konat. Nikdo nic dalšího nemá, takže ukončují schůzi. Na to